dopo. Buongiorno e Dobrý den, drazí kolegové. O slovo požádal pan Mauro. No, no, it's this one. this one. Děkuji, pane předsedo. Vystupuji na základě článku 173 našeho jednacího řádu. Dnes večer nejvyšší soud v Brazílii odmítl vydat Cezara Batistyho vraha. Dvě usnesení našeho parlamentu žádali o opačná rozhodnutí. Chtěl bych tedy vyjádřit, že jsem opravdu znepokojen a doufám také, že parlament pošle dopis, ve kterém vyjádří rozhořčení Evropského parlamentu brazilským úřadům a především, že vyjádří naši solidaritu a naši bolest a soustrast s rodinami obětí, které už 30 let čekají na spravedlnost. Děkuji. Grazie. Grazie. Děkuji, pane Mauro, za toto velmi vhodné přednesení vaší žádosti. Prosím kolegy, aby se zdrželi. Pane Borgecio, prosím, ukončete to. Já si myslím, že celý parlament souhlasí a vyjadřuje hořkost s tím, jaké rozhodnutí přijala brazilská vláda. Takže prosím, já jen znovu zdůrazňuji to, že parlament se už vyslovil dvakrát v tomto smyslu velmi jasně předáme svou rozhořčenou reakci brazilským úřadům. Onorevole Ronzulli, prego. Pane Ronzulli, prosím. Grazie, presidente. Paní Ronzulli. Děkuji, pane předsedo chci velmi stručně poblahopřát kolegyni Weisberger, která se před chvílí stala matkou. Chci tedy poblahopřát také všem matkám i budoucím matkám v Evropském parlamentu. Matkám, které stejně jako já jsou dobrými matkami i dobrými poslankyněmi. Je dobře, že jsou zde symboly naděje, ale je také důležité věnovat pozornost eh, této záležitosti. Prosím, eh, pracujte trochu vážněji, protože já jsem slyšela, v těchto dnech bohužel věty tohoto typu. Parlament eh, není žádným hřištěm, není to žádná školka nebo jesličky, pryč s dětmi a pryč s matkami. A ještě horší, přítomnost dětí je špatná pro image eh, poslanců. Hovoříme hodně o sladění soukromého a pracovního života, rodinného a soukromého života. Je tedy absurdní, že se tyto eh, věty vyslovují zde v Evropském parlamentu a ještě absurdnější je, že zaznívají z úst žen. Děkuji. Bene, Děkuji. A nyní se vrátíme k pořadu jednání. Než zahájíme hlasování, musíme přednést několik prohlášení. Za prvé, Chci se vyjádřit k písemnému prohlášení číslo 007 2011, které bylo předloženo Papastamkosem, Benamiasem, Mitchellem, Sustou a Zvěvkou.